Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla... Dobrý den. Dobrý den, paní eh, komisařko. Zdravím zástupce rady a také všechny poslance a poslankyně. Zahájíme naši diskusi.